a pro zaměstnanost mladých. To se týká tedy zaměstnanosti a sociálních věcí a dám slovo paní Ulskok, která je předkladatelkou. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Krize způsobila to, že v řadě členských států a regionů se dostala nezaměstnanost mladých na eh, bezprecedentní míru eh, a mm, mladí lidé, absolventi, nejsou schopni nalézt první práci, aby tedy nezávislí. V roce 2013 mm, eh, byla tedy přijata tato iniciativa, aby se pomohlo této situaci. Účelem této iniciativy je poskytnout financování na eh, podporu eh, zaměstnanosti mladých v těch nejvíce postižených regionech a i včetně tedy vytvoření té záruky pro mladé s cílem zajistit hbitou implementaci iniciativy. Takže proto ty eh, výdaje jsou v podstatě způsobilé již od 1. září 2013, ale hm, po roce toho programu výsledky v terénu nesplňují očekávání opatření, která by vedla k rychlému čerpání, tak nebyla tak efektivní, takže nebylo možné efektivně čerpat z této iniciativy a řešit, řešit efestanost. Iniciativa eh, zešla původně z Evropské rady a nyní vlastně již rok a půl poté, co eh, tyto výdaje jsou způsobilé, tak eh, zatím, mm, zatím tedy nedošlo k žádnému velkému pokroku a nejsou splněna očekávání. Je to kvůli tomu, že zde neexistuje dostatečná likvidita a proto právě teď se to řeší tím, že se zvýší předfinancování. A mm, takže co Eh, členským eh, státům brání tedy eh, implementovat tuto iniciativu efektivně. Členské státy řeší vysokou míru nezaměstnanosti a především mladí lidé jsou nejvíce postiženi krizí a ale členské státy nemohou dostatečně Eh, čerpat zdroje a implementovat eh, tyto programy, eh, protože zde je třeba, aby měli dlouhodobé politiky pro řešení této problematiky. Co jim v tom brání, jaké jsou překážky, co může rada přislíbit, může rada zajistit řádné zdravé financování této iniciativy, jakmile ty předběžné vyčleněné prostředky budou využity. Parlament očekává, že tedy se Eh, rychle a efektivně využije předfinancování během 12 měsíců po dato účinnosti novely nařízení a jaká opatření eh, hodlá rada přijmout tak, aby eh, ujistila, že tyto prostředky se budou používat rychle, efektivně, jak hodlá i referovat, podávat informace parlamentu a dalším zúčastněným subjektům a může rada přislíbit nějaké posouzení pokroku 6 měsíců poté, co mm, eh, mm, novelizované nařízení vejde v platnost a jak hodlá rada postupovat, eh, pokud ty výsledky nesplní očekávání i po tomto stávajícím zvýšení předběžného financování. Děkuji a nyní má slovo paní Kania Lukaševice. Madame President, Paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, jsem děčná, že mám dnes tuto příležitost projednat s vámi situaci na pracovním trhu pro mladé v Evropské unii. Předsednictví věnuje velký význam vylepšení podmínek pro skupiny, které čelí velkým výzvám v přístupu na pracovní trh, zejména jsou to skupiny mladých lidí, tedy zejména ti, kteří nemají řádné vzdělání či nabité odborné zkušenosti. Boj proti nezaměstnanosti mladých a zajištění udržitelného trhu a integrace je výsadnou prioritou pro Evropskou unii. I strategie 2020 se specificky zaměřuje na implementaci efektivních opatření na vyřešení nezaměstnanosti mladých. A skutečnost je taková, že nezaměstnanost mladých je stále ještě velice vysoká v mnohých členských státech. Vede to k nevyužití talentu, ztráty lidských zdrojů a v některých případech také opravdu poškozující dopady na zbytek pracovního, život, pracovního života lidí. V tomto kontextu záruka pro mladé společně s finančními možnostmi této iniciativy pro zaměstnanost mladý je velice relevantní. Obě opatření se snaží aktivně bojovat proti nezaměstnanosti mladých, zejména tam, kde nezaměstnanost mladých překračuje míru 25%. A jakožto pozitivní příklad bych ráda zdůraznila zkušenost Lotyšska. Lotyšsko je jednou z těch zemí, které zahájilo implementaci záruky pro mladé od ledna 2014 a už nyní eh, vnímáme první výsledky. Nezaměstnanost mladých se snížila o 3,8 v roce 2014 a my tedy to vnímáme tak, že mnohé také závisí od programu a od toho, jak jsou implementovány v členských státech. Nicméně je jasné, že je třeba učinit ještě více. I přes ten slibný stimul, ta um, iniciativa pro zaměstnanost mladých a záruka pro mladé není takovým všelékem na vyřešení otázky nezaměstnanosti. Je třeba ještě více nástrojů k vyřešení celé záležitosti. Jak jistě víte, kratší období pro implementaci této iniciativy ve srovnání Eh, s eh, víceletým finančním eh, rámcem a příslušným cyklem znamená, že konkrétní pokroky v prvních několika letech budou zásadní pro obecný úspěch iniciativy. Toto může pomoci vyřešit problém, kterému čelí miliony mladých Evropanů, kteří nemají zaměstnání a nemají ani adekvátní přístup ke vzdělání či odborné přípravě. A proto jsem přesvědčena, že poslanci Evropského parlamentu sdílí můj zám, eh, tento můj názor, že jakékoliv další prodlevy v implementaci iniciativy eh, by oslabily dopad, které toto může mít v členských státech na boj proti nezaměstnosti mladých. Jednou z těch hlavních překážek v implementaci iniciativy je nedostatek dostatečných finančních prostředků a toků, které by mohly směřovat jako zálohy pro příjemce. Předsednictví si přeje zdůraznit význam a správné načasování stávajícího legislativního návrhu, aby se urychlila implementace této iniciativy. A proto naprosto souhlasím s Evropským parlamentem, že umožnit dostupné financování členským státům hned v prvopočátku implementačního procesu je klíčovou podmínkou pro vylepšení vykonávání um, této iniciativy a přinese brzké výsledky. Dostatečná likvidita a správné načasování při implementaci toho procesu přinesou brzy úspěchy. A myslím si, že můžeme být hrdí na to, že stávající změna legislativního návrhu byla dokončena v rekordním čase. Rada přijala návrh eh, včera a dnes okamžitě, nebo brzy po vašem hlasování, i já, společně s panem předsedou Šulcem jsme již tento text podepsali a po zveřejnění, ke kterému dojde příští týden, budou členské státy schopné obdržet to první financování. A celkově právě to dostupné eh, financování na počátku bude navýšeno eh, o jednu miliardu v roce 2015. A ráda bych využila této příležitosti a znovu vás utvrdila, že i rada bude nadále dohlížet na vývoj týkající se situace zaměstnanosti mladých a na implementaci ze strany členských států této iniciativy a také záruky pro mladé. Zároveň ale musíme mít na paměti, eh, že ty příčiny nezaměstnanosti mladých jsou komplexní. Navýšit financování je doplňkovým opatřením k těm dalším opatřením a reformám, které musí učinit členské státy, aby vyřešili různé um, strukturální problémy napojené na krizi. A pokud si přejeme podstatně snížit nezaměstnanost, musíme vytvořit nová pracovní místa. A v neposlední řadě bych ještě chtěla zdůraznit, jak důležitou roli zde hrají sociální partneři v tomto kontextu. Ještě jednou vám děkuji za pozornost. Merci. Nous allons commencer le tour. Začneme nyní s řečníky za frakce za EPP minutu 30 paní Boren Šartie. Děkuji paní předsedkyně. Zde bych chtěla říci zástupkyni rady dnes večer, že tato iniciativa pro zaměstnanost mladých, že e, to je e, v podstatě e, mm, vynález členských států. Ty si to přáli, ale někdy potom mátli dohromady tu, tuto iniciativu se zárukou pro mladé, ale tato iniciativa ta reaguje na potřeby občanů mm to znamená eh, především mladých nezaměstnaných. Eh, pro ně je to důležité řešení, ale Přesto všechno první rok, eh, kdy tato iniciativa je k dispozici, tak skutečně mm, ta implementace v členských státech byla chabá, až na některé dobré příklady, které se ocitovaly, ale všude to neplatí. A mm, i financování. Takže tady my jsme museli zareagovat a zde mm, Evropská unie výjimečně zareagovala velice rychle na tu otázku předfinancování a v podstatě z 1% to přešlo teď na 3%. Eh, v době jednoho měsíce to bylo přijato. Děkuji všem, kteří pomohli za tuto akceschopnost. Děkuji radě a komisi, ale my eh, se nevzdáme, nebudeme utuchat v našem úsilí, protože co si přejeme, aby tento nástroj se používal, skutečně používal a Řada ministrů pořád ještě směšuje záruku pro mladé a tuto iniciativu zaměstnanosti pro mladé a vím, že i mladí lidé nemají dostatek informací, takže třeba zlepšit komunikaci a chceme, aby skutečně to bylo realizováno. Tak prosím, pomožte nám a tlačte na členské státy. Děkuji, budeme respektovat řečnickou dobu abychom to příliš neprotáhli. A za socialisty demokraty na dvě minuty pan Benifej. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, milá zástupkyně rady, já jsem rád, že opět zde mám možnost tady řešit téma nezaměstnanosti mladých. Několik týdnů odsouhlasení předpisu, kdy se zvyšuje předfinancování iniciativy pro zaměstnanost mladých. Dnes Evropský parlament chce, aby členské státy ukázaly, že se chovají zodpovědně a že budou řešit toto metlu nezaměstnanosti mladých a musíme mít jistotu, ale že Rada skutečně bude bojovat za jakoukoliv cenu za tyto mladé lidi a e, takže mm, my jsme e, již e, říkali, a teď to opakuji, že my, mm, že je třeba tedy i odblokovat zdroje pro státy, tedy novelizovat nařízení o strukturálních a sociálních fondech. A zde existují pořád ještě určité překážky. Tady především je třeba vyřešit velké problémy spojené s byrokracií při registraci programu, ať je to program pro mladé, nebo ať je to pro partnerské firmy, které se do toho chtějí zapojit. Dále je zde otázka komunikace o těchto programech. Dnes eh, to je zatím nedostačující. Tolik mladých lidí a především ti, kteří to nejvíce, nejvíce potřebují, tak vůbec nevědí, že taková záruka a iniciativa existují a upřímně to je absurdní. Zde my musíme změnit tedy tento kurz a musíme zvýšit úsilí, aby mladí lidé dostávali kvalitní eh, informace a aby tyto nástroje skutečně se využívaly řádně, nebyly zneužívány a členské státy za pomocí komise a parlamentu eh, se musí o to snažit. Je to skutečně velká výzva pro nás, pro všechny a to eh, může ovlivnit osud celých generací. Mladí lidé musí mít přístup k novým pracovním místům, ale ty pracovní místa neexistují, takže je třeba především efektivně použít eh, prostředky Evropské unie, abychom investovali do strategických sektorů, abychom nastartovali ekonomiku, abychom měli skutečnou evropskou průmyslovou eh, politiku a zatím pořád v Evropské unii existují velké nerovnosti a my chceme přece lepší budoucnost pro příští generace. Děkuji. Pane Benefej, akceptujete modrou kartu? Monsieur přijímáte modrou kartu? Pan Zany, 30 vteřin. Otázka. Paní předsedkyně, děkuji, pane poslanče, že jste akceptoval moji otázku. Ano, já souhlasím s tím, že potřebujeme eh, kvalitní pracovní místa, ale Mm, máte na mysli nějaký systém, jak vyhodnocovat toto, nějaký operativní systém, abychom mohli skutečně garantovat, že vlády nebudou ty peníze utrácet eh, na mm, nějaké fiktivní pracovní příležitosti, ale že to bude skutečná pomoc. Já si myslím, že bude nutné eh, takový mix aktivit. Za prvé je třeba, aby rostla ekonomika, to znamená, aby pracovní místa, která se budou vytvářet, aby, byly to, aby to byla reálná místa a ne, aby eh, tyto eh, fondy v podstatě jenom nahrazovaly, aby to byly nějaké dotace spíše, ne a mm, pro zaměstnavatele. Dále komise a parlament Mm, eh, musí dbát eh, nad tím, aby to členské státy dělali řádně. Děkuji paní McIntyre, McIntyre za EKR, minuta 30. Thank you very much. Děkuji. Nezaměstnanost v mé mateřské zemi a v mém regionu West Midlands v podstatě za posledních eh, několik let významně klesá právě v kategorii 16 až 24 let. Ale za poslední tři dna se situace zlepšila pouze mizivě a stále ještě je na přibližně 9%. Poslední statistické údaje eh, pro mou oblast hovoří o mírném růstu nezaměstnanosti. Nezávisle na statistikách z vlastní zkušenosti mohu říci, že stále ještě máme 6,5 tisíce 16 až 24 letých mladých lidí v Birminghamu musíme se velice zevrubně podívat na to, co funguje a co naopak nikoliv iniciativa pro zaměstnanost mládeže mnohé opravdu zklamala. E, zpráva účetního dvora nám působí starost, nás nepokojuje a výměna názoru s Janou Ivanovou eh, příští týden eh, ke zvláštní zprávě účetního dvora je něco, co je nesmírně důležité. Pokud tato iniciativa nemá ten účinek, eh, který jsme od ní čekali, možná musíme situaci přeskoumat a vše změnit. Zejména, když pan místopředseda Timmermans hovoří o balíčku opatření pro podnikatele. Možná bychom měli spíše pomoci malým středním podnikům. Pan Harkin, dvě, paní Harkin, dvě minuty. Eh, děkuji. Důvod, proč jsme se dnes zde sešli, je pokládat otázky týkající se iniciativy pro nezaměstnanost mládeže totiž proč vše jde tak pomalu, proč to spoždění a jak a kdy se můžeme dočkat zlepšení. Já už nemusím opakovat statistické údaje. Všichni v této sněmovně si uvědomují, že je nelze akceptovat. Evropské instituce přišly s touto iniciativou jako s určitým nástrojem, jak bojovat s nezaměstností mládeže. Máme jako Evropa poskytovat přidanou hodnotu. Dosud se to ale v této oblasti zrovna neděje. Pokud se má odehrát přidaná hodnota, musí se svých úkolů zhostit i rada. Musí se aktivněji postavit k této iniciativě. Je tam mnoho flexibility, možnost například eh, rekvalifikačních kurzů, možnost stáží, eh, cílené podporování náboru mladých lidí a pomoc mladým podnikatelům. Rada nám už sdělila, že tato iniciativa i eh, záruka plona pro mládež není všelek, no to víme sami, ale jedná se o důležitý nástroj. Proč tlačíme na radu? Protože nás upřímně znepokojuje spoždění a máme o naše mladé lidi starost. Přesně jako se hovoří v té otázce, čekáme, že nový přístup bude rychlý, orientovaný na výsledky a promyšlený, účinný. Moje kolegyně McIntyre hovořila o e, Mm. Mm, účetním dvoře. My už s nimi jsme v kontaktu. Některé znepokojivé věci musí být vyřešeny. Například nebylo tam vyhodnocení ex ante. Členské státy neposkytly přesné informace ani o zdroji vlastního financování, ani o plánech, jak podpořit tuto iniciativu. Tím se musíme zabývat. A co je klíčové? Čekáme, že se členské státy sami ujdou své eh, odpovědnosti a okamžitě se této iniciativy zhostí a přijmou design za svou. Děkuji za guje, paní González Peňas. Děkuji. Ta ústní otázka Marie Úzko a za vším tím existuje také strukturální problém, protože to představuje ve všech těchto zemích jasnou změnu Eh, sociálního modelu, tedy vyloučit prekérnost, protože mnohé eh, rodiny, mnozí lidé žijí v takové prekérní situaci, že nemají dostatek prostředků na konci měsíců. Potřebujeme se také zabývat otázkou eh, skoncování s dluhem zemí Jižní Evropy, zabývat se také otázkou zdanění nejbohatších. A otázka iniciativy pro zaměstnanost mladých je spíše jenom takovou výmluvou na to, jak převádět veřejné prostředky na podniky tím, že budou najímat mladé lidi pod 26 lidí. Myslím si, že mladí lidé nepotřebují další odbornou přípravu, spíše novou politiku, která bude dodávat eh, finanční prostředky na podporu opravdového navýšení zaměstnanosti protože dnešní zadlužení to nepodporuje ani trh, ani spotřebitele. Navíc ochuzujeme neustále naše spotřebitele a poptávka po službách a po zboží Eh, bude čím dál nižší a bude omezovat schopnosti a možnosti našich občanů. Jsme pro nový druh zaměstnanosti, pro nový směr, který povede k vytváření opravdu užitečných pracovních míst a kvalitních. Děkuji za zelené dvě minuty, paní Lantke. Vážená paní předsedající, milí kolegové, vážení představitelé rady. Dnes vedeme tuto debatu, protože výbor EMPL položil radě otázku k ústnímu zodpovězení eh, pod heslem. Tato iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí eh, tam je potřeba urychleně provádět na úrovni členských států. Já se však obávám, že mnozí eh, občané snad ani nevědí, o co jde v této ústní otázce a na čem se zakládá to, že tady o ní hovoříme. Já to tedy se pokusím vysvětlit. Tady se popisuje eh, povaha problému a zkusím to, co je zde sděleno, eh, vysvětlit. Neoliberální politiky, které se snaží deregulovat, eh, vytvořily situaci, v níž masivně vzniká nezaměstnanost mládeže. Mladí lidé nemají žádnou možnost tuto situaci ovlivnit ani změnit svůj život. V reakci vidíme stejně se opakující vzorec vůbec. EU přidělí něčemu peníze. Um, pro mě to není dost, ale přece jenom tam určité prostředky jsou. A členské státy by to neměly e, vydávat, mělo by se to dít v regionech. Ale otázka k úsmímu zodpovězení hovoří o tom, že to, co se děje v praxi, neodpovídá našim očekáváním. No, to je natolik diplomaticky formulováno, že se to téměř nedá přeložit do obyčejného jazyka. Já se to pokusím. Většina z nás je pobouřena tím, že členské státy se dokonce po 22 měsících těchto prostředků ani té iniciativy neujali, že si ji nepřisvojili a my se snažíme použít tohoto nástroje, abychom členským státům zcela jasně sdělili, že chceme vidět konkrétní akci, že chceme vidět nějakou iniciativu a doufejme, že i občané začnou po svých vládách žádat, aby s tím něco udělali. Děkuji za FDD, e paní Adžia, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za stupkyně rady. Děkuji kolegům. Zde Eh, ta moje otázka je proč. Proč je to tak neefektivní? To je přece úplně flagrantně neefektivní takováto iniciativa, která má mít úplně jasný cíl a má řešit problém nezaměstnanosti a ne eh, zvyšovat zaměstnanost, protože tady to je urgentní problém nezaměstnanost, ta se musí řešit a samozřejmě to nám neumožňuje dělat nějaké dlouhodobé projekty ani pomyšlet na eh, budoucnost, na nějaké inovace a podobně. Kolegyně Moren ta to upřesnila. Velice často se zde směšuje ta iniciativa pro zaměstnanost mladých s zárukou pro mladé. To velice často i ministři směšují, i šéfové vlád. Já bohužel velice často musím k tomu říci, že asi nevědí, o, o co tady jde v této iniciativě a ani asi také neví, o co jde v té záruce pro mladé a nedělají rozdíl mezi těmito dvěmi nástroji. A takže to je velice vážné, protože pokud bychom věděli, jaké jsou příležitosti, tak potom by byly přijaty specifické programy, které skutečně vezmou do úvahy potřeby našich mladých lidí. A potom by bylo možné mít mm, efektivní politiky a bohužel ani v mé zemi k tomu tak není. My jsme mm, minuli všechny cíle a to skutečně mě naplňuje, naplňuje studem, ten způsob, jak se v Evropské unii promrhaly ty příležitosti a že se nevyužily tyto zdroje v členských státech. A je třeba tedy, abyste na to dbali, kontrolovali, abyste kontrolovali způsoby, jak se budou implementovat. Měli byste kontrolovat, kam jdou peníze. Mohu vám garantovat, že ti mladí, kteří profitovali z těchto zdrojů ve Eh, v Itálii, tak ty spočítáme na prstech jedné ruky. Mm, A abych to tak přirovnala. Ale taková je realita. A je třeba ji vzít v potaz. Je třeba tedy, abyste pečlivě mm, bděle monitorovali, jak se tyto prostředky využívají. Děkuji, pana Fontuli se tu nevidím, takže paní Lope Fontaně, minuta 30. Madame la Présidente, j'étais un peu... Euh, Paní já jsem nevěděla, že hned budu moc mluvit. Výsledky zatím neplní naše očekávání a proto bychom měli pracovat společně, abychom z této iniciativy učinili užitečný efektivní nástroj. Jedním z hlavních, překáž, no, z hlavních překážek, jak se zná, ta byla vyřešeno, tedy to zavádění zálohových plateb umožní, aby členské státy, které nemohly uh, dát k dispozici prostředky pro včasné financování, mohou umožnit uh, nástup těchto mladých mladých lidí na pracovní trh. Ovšem měli bychom identifikovat a vyřešit další překážky, které tu mohou vzniknout. Nicméně já jsem optimistka a dovolte mi, abych eh, tu eh, dala jako příklad moji vlastní zemi. Španělsko je jednou z těch eh, zemí, kde je nejvyšší míra nezaměstnanosti mladých. Máme decentralizovaný model, který v některých případech zpomaluje implementaci iniciativy. Nicméně i přes tyto potíže jsme jedni z prvních, kteří zrealizovali první kroky. Máme tu již několik tisíc eh, eh, odevzdaných žádostí, většina z nich to jsou ženy, které takto mohou počítat z příspěvky z těch zálových plateb. Máme tu i nejrůznější osvětové kampaně, aktivity se navyšují. Také spolupracujeme s obchodními komorami, více zapojujeme podniky a také zlepšujeme i poradenství, co se týče hledání pracovního místa. A to je vše z naší strany. Děkuji, minuto, paní Steinbrück. Je smutné, jak dlouho vše trvá a kolik šancí evropské mládeže je ničeno, pošlapáváno Avšak Evropský parlament nepoleví a bude dále tlačit na ty, kteří jsou zodpovědní za uplatňování těchto prostředků. Proto záleží na tom, aby otázka na radu se dočkala odpovědi. Chceme snižovat nezaměstnanost mládeže, to je pro nás priorita. Celá dlouhá léta se konají e, summity, konference, hovoří se krásná slova, mládeži se mnohé Eh, slibuje a neustále se hledá důvody, proč se to nezdařilo. Například se hovoří, nejsou peníze. Peníze byly dány k dispozici. Eh, potom eh, už ty peníze byly a hovořilo se o tom, že to není jak uplatňovat, že není spolufinancování a tak dále. Teď už nemůžeme se spokojit s dalšími výmluvami. Teď už nám musí členské státy předvést hmatatelné iniciativy, které na to budou reagovat. Paní Žitňanská na minutu paní předsedající Víme, že návrh komise zvýšit předfinancování iniciativy pro mladé se tady v parlamentu střetl s podporou. Tato podpora a podpora neznamená nějaký šek in bianco. Znamená to, že již nebudou existovat výmluvy, proč ten program nefunguje, jak by měl. Jako například i přes, před, přes to předfinancování. Pokud nebudeme schopni eh, nabídnout mladým eh, to, co jsme slíbili, tak to ukáže, jak tato schémata jsou pochybná aby e, aktivizace toho, ta, e, ta fungovala například ve Finsku, ale v jiných státech to selhává. To nám ukazuje, že problém s nezaměstnaností je komplikovanější. Evropská unie umí pomoci, ale jen, e, tím, jen těm připraveným. Proto mě zaujala odpověď rady na poslední otázku, to znamená i přes ten čas, který uplynul, navýšení prostředků, odborné pomoci. Zatím členské státy nejsou schopny efektivně pomáhat mladým lidem, jsme si jistí, že nejsou lepší způsob

Paní zástupkyně rady, já mám tady jednoduchou věc, kterou chci sdělit. A to eh, řekněte šéfům vlád, aby skončili už s tím bla, bla, bla, s tím mluvením jenom, aby skutečně ukázali, že mají odvahu a aby eh, si řekli, že po, jejich priorita je zaměstnanost mladých. Je to ostuda podle účetního dvora, žádné pracovní místo nebylo vytvořeno kvůli nebo díky této iniciativě, takže eh, mm, mm, kdo, je, kdo za to může, to jsou tedy členské státy, ale teď se již nebudou moci vymlouvat, protože peněz bude více, takže již není možné tedy se vymlouvat na nějaké překážky, mm, proč nepomáhat mladým lidem. A zároveň ale je třeba budovat budoucnost odpovědnost. Šefové vlád musí pochopit, jaké to budou sektory, jako ne, eh, obnovitelné zdroje, digitální eh, technologie. Tam je třeba investovat. Proč? Protože to jsou odbytiště na trhu udržitelná, která nelze delokalizovat. Takže mm, mm, teď končím. Je třeba říci šéfům vlád, že teď e, e, již nemají jinou možnost se nějak vymlouvat. A děkuji a minutu má pan Arnott. Kdo by si dokázal představit, že to skončí takto? Unijní politika za peníze daňových poplatníků, která všechny zklamala. Neexistuje lepší definice Evropské unie e, vymačkáváme peníze z našich občanů jako z citronku a nakonec to dopadá takto. No a e, to, že tato intervence není pro ty země správná, jak to řešíme? My prostě ty země nutíme, aby to dělali tak, jak si to představujeme my. A konec ale jednodušší by bylo, kdyby si britská vláda vyřešila britské problémy s britskými mladými lidmi, německá s německými, lotyšská s lotyšskými. Takhle jednoduché to je, takto prosté. Nemusí se do toho Evropská unie motat. Může prostě umožnit členským státům, aby si své peníze utrácejí na svou mládež. Merci. Paní Melen, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně eh, eh, výboru EMPL velice dobře udělala, že položila otázku, co udělat, když to předfinancování nebude mít zase žádný efekt eh, za 12 měsíců. Samozřejmě, ano, ona asi je prozřetelná, protože zde i mm, mm, zatím že mm, nezaměstnanost mladých by se měla řešit z sociálního fondu a ten eh, je redukován. Takže zde to jsou všechny ty necnosti, které dobře známe. A když 30 let Tady v těchto institucích se pořád jenom mluví a nic se neděje. Měli bychom tady přejít k činům a pomáhat členským státům, průmyslu, malým středním podnikům, eh, zlepšovat profesní vzdělávání a mm, podporovat eh, podnikatelského ducha. Takže bychom neměli již vynakládat kolosální, kolosální částky peněz, eh, které jen tak hážeme do černé díry a víme, jaké to bude mít předem výsledky. Děkuji a nyní minutu mm, paní Junkerius. Děkuji, paní předsedkyně. Blíží se léto a uplynulo téměř 8 let od doby, kdy Evropu začala postihovat ta velká krize, začaly krachovat banky, zavírat podniky a lidé začali ztrácet naději. Mladí lidé na pracovním trhu nemají velké výhledy. Nezaměstnanost mladých v Evropské unii je obrovská. A Evropská unie vytvořila tuto iniciativu na podporu uh, mladých pro ty nejvíce postižené oblasti a máme tu takové zálohové platby, které by měly umožnit mladým vstupovat na pracovní trh, aby nemuseli čekat na to, až budou mít členské státy dostatečné prostředky. Myslím si, že nesmíme ztrácet čas. My si přejeme ale vědět, zda kráčíme správným směrem, protože nechceme, aby naši mladí lidé eh, prostě neměli výhledy pro pracovní trh. Děkuji. Minutu, paní Calvet Šambon. Ehm, paní předsedkyně, paní zástupkyně rady, ano, eh, zde jde o eh, důvěryhodnost Evropské unie a o, eh, o evropské občany hlasování a o důvěryhodnost našeho evropského projektu, tak to se všechno odehrává právě v kontextu této obrovské nezaměstnanosti. To je zcela zásadní pro budoucnost našich mladých lidí především. A rada řekla, že je třeba tedy hledat cesty, ale členské státy již nemohou mít neustále ty eh, zbytečné výmluvy, jako je administrativa, že nemají administrativní kapacity a podobně, takže nemohou se na to již vymlouvat, to přece není žádná legrace a mm, kvalitní pracovní místa údajně, že mm, tady na to nejsou mm, projekty. To je přece absurdní. Musíme do toho zapojit mladé lidi a musíme to udělat hned teď. E, na minutu pan Lopez. Co nám je jasné, je to, že iniciativa na podporu zaměstnosti mladých horko těžko tady začíná. Členské státy a vlády věděli, že tu máme potíže s deficitem, že to je překážka pro tuto iniciativu a ta nefunguje. Máme tu 5 milionů mladých nezaměstnaných pod 25 let a výsledkem je, že i barometr nám nedávno připomněl, že jen nějakých 8 z každých deseti něco slyšel o této iniciativě. Takto jsme efektivní. Uvedu zase příklad Španělska. To je důležité nejen proto, že máme vysokou míru nezaměstnanosti mladých, ale proto, že je to první země, co se týče zdrojů, nějakých 800 tisíc nezaměstnaných mladých, z nich se pouze 4 tisíce zaregistrovali a to vůbec neznamená, že by našli zaměstnání nebo měli nějaké školení. A to znamená teda, že bychom tu měli nějaké zvláštní postupy, že někoho, pro, někoho staršího propustíme, třeba tvého tatínka, aby ty dostal práce, vždyť to je skandální. Paní Tom na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda pohovořila o obavách týkajících se opatření, se kterými přicházejí členské státy. Dopadová studie hovoří o určitých kritériích a nezaměstnanost mládeže je pouze jedním z mnoha kritérií. Eh, v jeho evropských státech se hovoří o migraci, která mění celý obraz. Kdysi to bylo například 17% nezaměstnaných, nyní je to 12%, dá se to úspěch, ale pokud to takto se sníží z důvodu exodu, tak to spíše odhaluje další problém. Musíme analyzovat klíčové sociální eh, skupiny. U nás eh, například eh, ruště, rusky hovořící nezaměstnaní mladí, jsou, tam je nezaměstnaných je na 20%. U osob hovořících tyžsky je to mnohem nižší. To by takto nemělo být. Děkuji, pan Pavel. Minuta zde bylo rozhodnuto, že se zvýší předfinancování pro tuto iniciativu, tak aby to mělo co největší dopad. Zde chci apelovat na komisi, aby alokovala ještě více prostředků na boj proti nezaměstnanosti a především, aby podnik podporovala i podnikatelského ducha u mladých lidí. A zde je třeba spolupracovat více s Evropskou investiční bankou, aby se vytvořila poradní skupina, která bude eh, eh, poskytovat tuto pomoc těm mladým lidem, kteří chtějí podnikat. A pokud jde o systémy školství a vzdělávání, tak zde je třeba, k tomu, aby tyto systémy byly praktické, realistické, a členské státy proto musí intenzivněji spolupracovat s hlavními eh, subjekty, ať jsou to zaměstnavatele, eh, školy, eh, soukromé, veřejné i organizace občanské společnosti. Jako zástupce mladé delegace, tak si myslím, že i školy, školy by měly zajistit hladší přechod absolventů na trh práce. Děkuji, minuta pan Simon. Děkuji, paní předsedající. Tato hra už běží více než rok. V březnu roku 2014 konzervativní britská vláda teprve po tak dlouhém období přišla z návrhy. Měli jsme 236 milionů k dispozici, desítky milionů, které měly pomoci mládeži například v mém regionu West Midlands a britská konzervativní vláda si pouze přišla s návrhem s ročním spožděním a žádala o minimální částku a nebyla ochotna přistoupit na základní pravidla, která by jim umožnila ty peníze čerpat. Nakonec ty peníze asi vůbec nevyčerpají, pokud si to nepodaří, aby to bylo po jejich, což znamená, že desítky tisíc mladých lidí v West Midlands zůstávají nezaměstnaní. Pan Pirinský, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. To téma, o kterém nyní hovoříme, se soustředuje na následující věc. Jaký je postoj rady, co se týče implementace té tak širokosáhlé popisované po dlouhá léta iniciativě na podporu zaměstnanosti? Myslím si, že si musíme položit tuto jasnou otázku. Zatím jsme na ně neobdrželi odpověď. A já bych eh, chtěl nyní do diskuze eh, zmínit několik důležitých prvků. Opravdu bude rada podporovat implementaci ehm, této iniciativy 6 měsíců poté, co vstoupila v platnost, anebo co rada udělá poté, co zjistí, že tato iniciativa nemá žádné hmatatelné výsledky. Myslím si, že to jsou dvě z těch nejdůležitějších otázek, které je třeba položit a zodpovědět. A Rada pro zaměstnanost by na ně měla zareagovat. 153 miliard ročně. Tuto částku zná v této sněmovně asi každý. E, to jsou náklady nezaměstnosti mládeže v Evropě. Přesto chybí v členských státech projekty a způsoby čerpání peněz. Už i samotná mládež tento program kritizuje protože se jim e, ty prostředky vůbec nedostanou. Já tedy bych chtěla upozornit například na kampaň německého svazu eh, odborů a jejich mládežnického křídla Back to the Future, eh, jak to vypadá. Peníze na záchranu bank se vždy najdou, vždy se vyčerpají, ale když jde o nasi mládež, najednou těch peníz, peněz přichází příliš málo, příliš pozdě. A toto zklamání mládeže je na místě a já doufám, že i členské státy nakonec se opravdu chopí těch úkolů a vykonají je. Pan Mann na minutu. Merci, madame la présidente. Uns geht es, das spürt man nám jde o 5 milionů mladých lidí, kteří nemají vzdělání, nemají práci, nemají životní výhledy. Nechceme je pouze utěšovat krát vstřícnými slovy. Chceme jim nabízet konkrétní záležitosti. Proto tato iniciativa. Ale pokud se 6 miliard eur vůbec nevyčerpalo. Regionální orgány nejs- nemají jasno v tom, co jim přísluží. E, to znamená, e, zkusme se zamyslet nad tím, co jim brání v tom, aby jednali. Proto se táži, zda to předfinancování by eh, stouplo na 30%. Eh, přednesete to téma na samitu rady, zapojte sociální partnery, zapojte malé střední podniky. My eh, v Evropském parlamentu nikdy nechceme nikoho nechat o samotě. Chceme vám předat toto poselství, předejte je prosím dál. Na une Děkuji, minutu paní Kumpula na tři. Paní předsedkyně, paní zástupkyně Rady, Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých byla velice vítána, když se objevila v roce 2013. Hodně se hovořilo o tom, že to jasně prokazuje, že i tento kontinent patří mladým lidem. Ta, ty sliby byly obrovské, nicméně prostředky, jak si mm, je v tomto nepodpořili. Myslím si, že bychom eh, měli změnit naše úsilí a najít nová opatření, jak jim pomoci. Měli bychom pomoci všem těm skupinám lidí, kteří to nejvíce potřebují, pomoci mladým, získat práci v podnicích a zaměřit se i na jiné oblasti, Není to totiž jenom generační otázka. Měli bychom i nadále umožňovat mladým lidem, aby měli možnosti eh, třeba pro odbornou přípravu a připravili se na život. Děkuji, tím jsme ukončili seznam řečníků. Máme tady žádosti v každý aj, mám jich tady osm. Mm, paní Ribeiro, minuta. Paní předsedkyně, pod po dvou letech od zahájení této iniciativy, tato iniciativa ještě není úplně implementována ze strany členských států. Nezaměstnanost mladých má i nadále absurdně vysokou míru v době, kdy jsou tu splněny veškeré podmínky pro její implementaci. Proto apeluji na radu, aby okamžitě vyřešila tuto situaci. Měli bychom motivovat členské státy, které iniciativu neimplementovaly a ráda bych to doložila mým příkladem po tvrdém programu finanční asistence jsme implementovali tuto iniciativu a přestože máme nepřijatelně vysokou míru nezaměstnanosti mladých, už máme dobré výsledky. Konkrétně v rámci nejrůznějších opatření této iniciativy už máme nějakých 246 tisíc mladých zapojených a v loňském roce se snížila nezaměstnanost o 2,2%. To znamená, že nějakých 15 tisíc mladých eh, našlo zaměstnání. Pokud to rozšíříme, ale na věkovou skupinu 15 až 35 let, tak je to méně než 50 eh, tisíc mm, mladých nezaměstnaných. A negresku také minuty. Také minuta. Miliony mladých lidí bez práce to je, to znamená pro nás velkou otázku, jak tato iniciativa bude generovat nová pracovní místa, především pro ty znevýhodněné skupiny, i když se zvýšilo předfinancování, tak pořád je to problém. Členské státy eh, musí jednat. A eh, toto se musí změnit v programy. Musíme i eh, poskytovat granty školám, podnikům, mladým lidem Měli bychom se vyhnout jakékoliv národní byrokracii a zajistit snadný přístup eh, těch se, ze sedm milionů mladých lidí, kteří přišli o naději a mm, potřebují naše kroky. Děkuji. Minuta. Paní předsedkyně, úsporné opatření eh, vedlo k tomu, že se tu vytvořily armády nezaměstnaných. Je tu nějakých 5 milionů mladých v Evropě. A v Řecku jenom to byla míra 55%. A v lednu tohoto roku 41,5%, ve Španělsku 51%. Pokud chceme opravdu něco udělat v nezaměstnanosti mladých, musíme změnit politiku. Měli bychom přestat s implementací úsporných opatření a také eh, vyřešit otázku dluhu. A ta částka, která je poskytována, jaká to je částka? 6 miliard eur pro na iniciativu, 10 miliard pro záruku pro mladé. Pan Draghi uděluje eh, jednu mm, další miliardu, ale jaké jsou tu výsledky? Myslím si, že potřebujeme státní spolufinancování a členské státy prostě nemají prostředky. Uh, v Řecku 136 milionů eur poskytl řecký stát prostřednictvím spolufinancování iniciativy, což bude ze strany Evropské unie 160 milionů. Madame, monsieur Novakov. Madame. Paní Novakov. Monsieur. Благодаря, госпожо председател. Моите 60 секунди днес... Děkuji mých dnešních 60 vteřin využiji nikoli, abych hovořil o problémech, nýbrž o řešeních. Chceme-li najít řešení problému nezaměstnanosti mládeže, musíme sáhnout k mladému mládežnickému návrhu. Mladý člověk často se nezamýšlí nad tím, kolik peněz na něco utratí. Spíše jde o to, zda opravdu tu práci najde. Musíme své úsilí zrychlit. Musíme se pokusit, a já k tomu všechny vybízím, um, probudit, metaforicky řečeno, všechny mladé lidi, vytáhnout je z té frustrace, pomoci jim obléci se eh, do práce, vydat se do práce, zamyslet se nad tím, eh, co takový mladý člověk má rád. Eh, většinou nesnáší byrokracii, nesnáší frondy. Změňme přístup mladým lidem a oni změní Evropu. Une minute, monsieur. Já jsem zapomněla před chvílí na pana Čuču. Máte minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Myslím si, že tu máme velké míry nezaměstnanosti a úsilí z členských států by mělo být řádně rozděleno. Ano, máme tu tuto iniciativu, ale i přes veškeré úsilí v únoru tohoto roku více než 5 milionů lidí nemá práci v Evropské unii. A vidím tedy, že jsou tu potíže se e, započetím operačních programů. Já sám jsem tu v parlamentu podpořil návrh Evropské komise, aby se prefinancování navýšilo. Toto prefinancování plus dodatečné fondy nicméně jako takové nevyřeší samotný problém. A to je přesně ten důvod, proč se chci zeptat rady, co uděláte, ve věci efektivní implementace těchto opatření a jak budete poměřovat výsledky? Ani post. Nesmíme zapomínat na to, že nezaměstnanost neznamená jenom nedostatek pracovních míst. Pro mnoho lidí v Evropě nezaměstnanost je otázka rasismu a diskriminace Romové eh, jsou nejvíce marginalizováni v EU a v těch špatných dobách teď vidíme, že ta jejich situace se ještě zhoršila. Eh, nezaměstnanost u Romů je třikrát větší než u většinové populace. Eh, mladí Romové mm, jsou masově nezaměstnaní. Proto musíme mít zvláštní opatření na podporu mladých Romů, a e, i tato iniciativa musí specificky se zaměřovat na Romy. Je to zásadní pro to, aby i mladí Romové v Evropě měli šanci na lepší život. A tak, aby i e, jsme skoncovali s těmi protiromskými sentimenty. Paní Petir gospođo predsjednice e, poštovana kolegice drago mi je da ste. děkuji paní předsedkyně Milí kolego milá kolegyně. Já jsem velice ráda, že tato otázka zde zazněla. Závěr je rovněž správný. Země s nejvyšší mírou nezaměstnosti, nejvíce postižený krizí, často právě zaostávají i ve využívání prostředků vyhrazených na tuto iniciativu a na záruku pro mládež. Chorvatsko už trpí krizí 6 let a mládež, tam je nezaměstnanost 40%, což je druhá nejvyšší v Evropě. Mladí lidé odjíždějí skoro z Chorvatska, hledají práci jinde a vláda nevyužila až do února letošního roku jediné euro z této iniciativy. Tedy otázka je správná. Jak má e, rada v úmyslu e, pomoci zemím a e, povzbudit je? Já si myslím, že opravdu rada se nemůže asi toho zhostit, asi to musí udělat voliči. Děkuji závěrem, pane Kov. Уважаема госпожо председател, макар че измина повече от година от изпълнението... Пани předsedkyně, uplynul рок от доби, kdy била zahájena тато инициатива, Nicméně висладки в членских státech jsou nahony daleko от очекавани. Мислим си, že бихом neměli hovořit jenom o stávajících finančních nástrojích, měli bychom se snažit také učinit reformy ve vzdělávacích systémech Měli bychom nalézt nové způsoby eh, další odborné přípravy či vzdělávání, najít nové způsoby, jak navýšit zkušenosti a podpořit inovativní myšlení mezi mladými lidmi. Myslím si, že tyto druhy iniciativ by měly být uspůsobeny různým členským státům. Například v Bulharsku jednou z těch hlavních výzev je ta složitá tranzice mezi školou a univerzitou a s tím společně pak, nebo na základě toho lidé z mé země, mladí lidé hodně migrují a proto je zapotřebí nejen vylepšit tento program, ale Děkuji, pane Dekové, tím jsme skončili eh, s Catch the Eye a závěrem paní Kaně Lukaševica. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěla využít této příležitost a ještě jednou zopakovat, eh, Slovo má rada. Děkuji. Takže bych chtěla využít této příležitosti ještě jednou zopakovat, že eh, tato iniciativa má velký politický význam a chci poděkovat parlamentu za plodnou spolupráci, díky které jsme mohli rychle zareagovat na tuto problematiku nezaměstnanosti mladých. Vy se ptáte, eh, proč jsou členské státy tak zdrženlivé? Pořád teď ještě je těžké vůbec vyhodnotit pokrok v terénu poněvadž ten cyklus reportingu ještě nezačal. A kromě e, problémů s likviditou, což je ten nejpáčivější problém, tak mohou zmínit tři další problémy, které brání e, nedostatečně rychlému čerpání. Za prvé, některé členské státy nemají implementační struktury. Za druhé, i ještě některé z nich neurčily příslušné orgány. To je také problém některých států. A za třetí je zde celá řada problémů spojených s administrativní kapacitou eh, těch struktur na úrovni národní, regionální či lokální, které mají implementovat tato opatření. A jak rada hodlá, hodlá tedy apelovat na efektivní implementaci Rada má za to, eh, stejně jako parlament, že dostatečná likvidita eh, pomůže aplikovat hm, relevantní opatření, eh, tak jak je to i v těchto plánech. A i ten nový návrh předfinancování by měl rychleji zmobilizovat prostředky a takže i se tím zvýší kapacita národních orgánů, aby mohli zahajovat výběrová řízení a mm, další předfinancování dostanou členské státy okamžitě, co vstoupí v účinnost novelizující nařízení. Lze tedy brzy očekávat pozitivní dopad. Na druhé straně implementace záruky pro mladé vyžaduje se reformy strukturální i opatření členské státy nyní implementují takový mix různých politik podle jednotlivých, podle individuálních potřeb a priorit. Ten, tento program Youth Guarantee, záruky pro mladé, to je jedno z opatření. Všechny členské státy předložily své plány čerpání záruky pro mladé a e, implementace na národní úrovni je pravidelně monitorována na základě e, příspěvku výboru EMPL. A, a výměna zkušeností mezi členskými státy, to je také důležitá věc, stejně jako vyhodnocování dopadů provádě, prováděných opatření. Závěrem chci zdůraznit, že členské státy nyní eh, předkládají eh, strukturální datové zprávy o využívání této iniciativy Tyto zprávy budou takový přehled, i když omezený přehled o pokroku členských států, o tom, jak implementují tuto iniciativu a e, to potom komise použije pro svoji analýzu, kterou používá a, e, e, a pro účely monitoringu, který bude provádět rada. Monitoring je předpokladem pro úspěšnou implementaci a zdravé financování. Rada na základě výboru pro zaměstnanost, tedy provádí eh, surveillance, tedy dohled a i peer review a potom se to odráží v těch specifických doporučeních pro členské státy. Na základě zkušeností z roku 2014 a vzhledem k tomu, že čísla zaměstnanosti se nezlepšila v řadě států, tak lze očekávat, že tato problematika se bude řešit také v rámci eh, debaty o semestru 2015. V každém případě rada se tím detailněji bude zabývat v červnu na svém zasedání v souvislosti se zvláštní zprávou účetního dvora. A členské státy budou muset také vyvinout větší úsilí a e, zaměřit se především na reformu příslušných struktur, tak, aby mladí lidé měli možnost se zapojit na trhu práce mm, či do různých školicích programů. Závěrem, rada e, souhlasí s tím, že je třeba udělat více v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí. Já jsem zmínila pouze pár příkladů opatření, o které, které chce přijmout Rada komise, aby ten systém byl efektivnější. Nemohu slibit žádný zázrak ani řešení přes noc, ale mohu odhodleně říci, že pracujeme tvrdě na tom, abychom to řešení našli co nejdříve. Děkuji. Děkuji, tím uzavíráme diskusi.